Meine Damen und Herren, Dámy a pánové, vážení kolegové, prosím, usaďte se. Vítám vás na našem dnešním slyšení s kandidátem na úřad komisaře pro politiku sousedství a jednání o rozšíření Unie. A vítám zde srdečně Johannesa Hána. Není to poprvé, co bude procházet touto procedurou. A my ho už vlastně známe eh, v minulé komisi se staral o slabší regiony a jejich rozvoj a to v podstatě bude v jiné formě také, eh, také eh, předmětem jeho současného portfolia. Několik technických informací. Eh, pan designovaný komisař může na začátku pronést 15-minutovou řeč a pak ještě jednou na konci slyšení 5 až 10 minut. A kromě toho každý člen eh, zde může, každý poslanec může položit eh, otázku, má na to jednu minutu, eh, čas na odpověď je minuta a půl. Kdo si přeje, může ještě využít doplňkovou otázku a má na to půl minuty. Koordinátoři budou mít své dohodnuté privilegium Ti tedy budou mít čtyři minuty na odpovědi a otázky. A poněvadž jsme zdvořilí, tak to tež eh, se bude týkat Benta Langeho, eh, který mě dal včera jenom tři minuty, ale my jsme velkorysejší, takže eh, já, my mu dáme minutu víc. A dále po koordinátorech a po obou předsedech našeho, našich podvýborů eh, pak budou hovořit ostatní poslanci podle toho rytmu, který jsem řekl. Eh, my jsme to zorganizovali také podle frakcí, ale je to tedy řečnický čas je rozdělený tak, aby také menší frakce mohly sehrát svou roli. Chtěl bych říct ještě jednu eh, věc. Já jsem včera sledoval eh, také slyšení a já budu naprosto brutálně trvat na řečnickém času, na jeho limitech, eh, protože když vypadneme z rytmu, bude, budou na to doplácet zejména kolegové, kteří budou eh, hovořit na konci a pak nebudeme stíhat. Takže eh, prosím eh, sekretariát, aby eh, tady pustili vždycky časomíru a eh, nebudeme přistupovat na obvyklý trik, eh, když někoho vyzvu, vyzvu, aby skončil, tak už to nepůjde říci, pane předsedo, prosím ještě poslední poznámku, to ne. Já jsem přesvědčen, že pan Hán má velice důležité portfolio bude se to týkat rozvoje eh, našich východních sousedů, čili eh, je to eh, vysoce politická záležitost směrem na východ. A pokud se týče směrem k jihu, tak na jich od Evropy vidíme, že tam ta situace není nějak zvlášť růžová, místy je dokonce dramatická, to znamená, že to portfolio nebude lehké. Kromě toho je situace taková, že Junkrova komise podle toho, jak to zatím designovaný šéf komise říká, eh, chce trvat eh, dále na pokračování procesu rozšiřování, ačkoliv to nevypadá, že by během tohoto mandátu do Unie vstupovaly další země. Nicméně naše závazky vůči státům západního Balkánu zůstávají plně v platnosti a také platí jednací mandát s Tureckem, v němž je napsáno, že cílem jednání je členství. I když mohou nastávat problémy. Čili eh, máme strategický zájem vzhledem k současným potížím, aby otevřeně probíhal eh, tento proces rozšiřování a já vás mohu jedině vyzvat k tomu, abyste hovořili na toto.